Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da submissão. Dobrý den, dámy a pánové. Zahajuji naši schůzi podvýboru pro bezpečnost a obranu Evropského parlamentu. Mám nyní za úkol předsedat této schůzi, protože já jsem byla první místo předsedkyní v minulém funkčním období, ale především se jedná o to, abychom zvolili nového předsedu. Proto nyní žádám zástupce frakcí, aby představili kandidáty na tuto funkci v tomto podvýboru. Pan Gáler. Děkuji, paní předsedkyně, za skupinu EPP. Navrhuji kolegu Ano Danžána na funkci předsedy. Nyní žádám další frakce, aby se vyjádřili ke dalším kandidaturám. Jestliže nenavrhují žádného dalšího kandidáta, pak bych, můžeme snad vycházet z toho, že Anna Gážana můžeme nyní zvolit aklamací. Pane kolego, přenechám vám, vám své místo. mesdames, messieurs, chers collègues. Dámy a pánové, eh, děkuji vám za důvěru, je mi velikou ctí eh, získat tuto funkci a rád bych při této příležitosti poděkoval panu von Vogao a vzal mu čest. On opravdu odvedl veliký kus práce v čele tohoto výboru a já bych rád, abychom jak se mu vzdali čest. Takže nyní přistoupíme k volbě místopředsedů. za, na místo prvního místo předsedy. Vyzývám tedy politické kluby, aby navrhly své kandidáty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Připojuji se k vašim slovům, kdy opravdu eh, srdečně zdravíme pana Vonvoga, který udělal veliký kus práce jakožto předchozí předseda tohoto podvýboru a ráda bych jménem eh, mého eh, politického klubu SND navrhla pana Justase Palakise, Promiňte, omlouvám se, já jsem to popletla. Je to pan Kyriaku Mavro eh, na funkci místo předsedy, eh, prvního místo předsedy tohoto podvýboru. Děkuji, říká předseda. Jsou další kandidáti na post prvního místo předsedy. Takže můžeme přistoupit k volbě aklamací. Žádá někdo o tajné hlasování? Dobře, takže pan Mavro Nikolas je zvolen do funkce prvního místo předsedy. Blahopřeji. Pour la deuxième vice-présidence na místo druhého místo předsedy. Dávám slovo politickým klubům, aby předložili své návrhy. Ano, jmenuji se Hans von Balen a za ALDE bych chtěl jmenovat pana Noride Nikolaje, na místo druhého místo předsedy. Tedy ona je to dáma, která eh, nyní je eh, na služební cestě a eh, nemůže tady být. Ano, říká předseda, paní Nikola říkala, že nebude moci dneska přijít. Je navržen nějaký další kandidát, přeje si někdo hlasování tajné. Není tomu tak dobře, takže aklamací volíme paní Nikolaj. na funkci třetího místo předsedy. Prosím, paní Gomeš. Pane předsedo, já navrhuji kolegu Justase Palecký se tentokrát tedy za e, frakci SND. E, eh, dobře, takže považujeme pana Palecký se za e, zvoleného třetím místopředsedou. Nous procédons enfin à l'élection du quatrième. A konečně volba čtvrtého místo předsedu, takže slovo mají eh, politické kluby. Promiňte. Fob. Za frakci EPP navrhuji, koukám, zda tento člověk tady je, a sice kolegu Líska. Y a-t-il d'autres candidatures? E, někdo další má nějakou nominaci? Dobře, takže aklamací volíme pana Líska, e, zvoleného čtvrtým místopředsedou našeho podvýboru. Takže po zvolení předsednictva domluvíme si harmonogram prací, je to tedy program činnosti na druhé pololetí 2009, to jste dostali rozdané. Příští eh, zasedání se koná zítra od rána od 9 hodin. Potom se sejdeme 3. září na začátku školního roku. Já bych chtěl nyní hned upozornit na zrušení zasedání 9. listopadu. Budeme mít eh, schůzi ve Švédsku, já tedy se budu muset účastnit ve Švédsku jedné schůzi, takže 9. Eh, listopadu nebudu moci být tady, tak to raději ruším hned. Tak, pokud nemá nikdo nic dalšího, tak se sejdeme zítra v 9 hodin.